Děkuji, pane Koso, za komisi. Pan komisař Mimica, máte slovo. Loňského roku v tom, této, v tomto období Rusko bylo poslední zemí, která ratifikovala umluvu OSN o osobami s postižením. To znamená, že Evropská unie a všechny členské státy se nyní zavázali k provádění tohoto sdělení. Netýká eh, se přizpůsobit lidi prostředí, ale je třeba prostředí přizpůsobit lidem. A to je přesně to, co splní tedy tento zákon o přístupnosti. Po třech letech vyjednávání jsme dospěli k dohodě s radou o tomto významném legislativním návrhu a chci vřele poblahopřát zpravodaje panu Lokegárovi a spoluzpravodaje panu Kosovi a panu Taylorovi. Na stole máme solidní balíček, který Evropu učiní přístupnějším místem k životu a práci pro osoby s postižením. Evropský zákon o přístupnosti je klíčovou iniciativou v sociální agendě komise. V roce 2015 jsme předložili ambiciozní návrh, který poskytoval celoevropský přístup pro uplatnění povinností umluvy OSN pro přístupnost. Spolehal se na veškerou sílu našeho vnitřního trhu. A díky této legislativě vytváříme největší trh na světě pro dostupné výrobky a služby. Rovné podmínky, které vytváříme, jsou pozitivní pro evropské podnikání. Zvýší dostupnost a, dostup, a přístupnost dostupných služeb a výrobků. A to umožní více než 80 milionům osob s postižením, včetně řady seniorů, aby se podíleli na životě společnosti a na trhu práce na rovném základě s ostatními. Evropský zákon o přístupnosti pokryje celou řadu výrobků a služeb, jako jsou telefony, platební terminály, samobslužné terminály, počítače, elektronická komunikace, včetně číslo 112, přístup k audiovizuálním službám, elektronické knihy, elektronické obchodování a další služby. To jsou klíčové produkty a služby pro každodenní život. A jsou stále více ovlivněny digitalizací. A to je důvod, proč tato legislativa přispěje k realizaci Evropského pilíře sociálních práv a jeho zásady týkající se inkluze osob s postižením. Přizpůsobíme pravidla, aby byla odolná vůči budoucnosti. Abychom zajistili, že digitální revoluce může být katalyzátorem pro sociální inkluzi a že nikdo nebude ponechán svému osudu. Evropský zákon o přístupnosti musí být posuzován v synergii s dalšími významnými evropskými nástroji, například směrnice o veřejných zakázkách, nebo kodex elektronické komunikace, kde přístupnost je povinností. Tato legislativa usnadní své vlastní, tu vlastní realizaci. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že dopad této legislativy jde nad rámec svou přímou působnost a měl by být inspirací pro další odvětví a skutečně i pro další části světa. Evropa chce rušit hranice mezi zeměmi a lidmi. Buďme stále v čele při prolamování hranic a při zajišťování účasti osob s postižením ve společnosti. Spolehám na vás všechny, abyste podpořili tuto legislativu o přístupnosti, která bude znamenat zásadní rozdíl v životě milionu evropských občanů. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. A nyní za výbor pro kulturu paní Ward na jednu minutu. Je více než 100 milionů lidí s postižením v EU. Toto číslo by mělo narůst na 120 milionů do roku 2020 lidé s postižením v EU často mají problémy s přístupem k základním výrobkům a službám, stejně jako e, ostatní lidé. A to znamená každodenní vyloučení ze společnosti z používání základních výrobků a služeb. Přitom většina to bere jako hotovou věc, že mohou jít do banky, vybrat si peníze z bankomatu, jít do školy, do knihovny, do divadla nebo do jiné veřejné budovy, že mohou používat metro, kupovat si lístek. Musíme opravdu zajistit lepší konzultaci s komunitou postižených. Potřebujeme, abychom jednali na základě jejich každodenních potřeb a zkušeností, aby nikdo nebyl opomenut ve všech oblastech společnosti. A právě o tom je tato zpráva. Nic eh, o nás bez nás, jak říkají mý přátelé eh, z řad postižených. A vím, že očekávají dobrý výsledek, až budeme hlasovat o této zprávě a my je nesmíme zklamat. Děkuji, Julie. A nyní eh, stanovisko výboru pro práva žen přednese paní Estera Sferagut na jednu minutu. Není přítomna, takže další eh, to bude stanovisko výboru eh, petičního paní Kuneva na jednu minutu. Projedry. Děkuji, pane předsedo. Uběhlo šest let od o známení komise, že chce přijmout Evropský akt o přístupnosti. Neď jsme vyzváni, abychom to o tomto textu hlasovali. Ovšem, tento text je velice oslaben, neboť hlasy osob s postižením nebyly vůbec vyslyšeny. Snažili jsme se zaintegrovat návrhy osob s postižením do textu pomocí stovek pozměňovacích návrhů, ale konzervativní síly zde v Evropském parlamentu hlasovali proti. Proto se nám nepodařilo dosáhnout následujícího skutečné bezbariérové prostředí a rozšířenou oblast působnost této směrnice. A nejhorší je to, že budeme čekat minimálně ještě 6 let, než tato směrnice bude skutečně uplatňována. To je urážka osob s postižením. My to však respektujeme respektujeme osoby s postižením a proto budeme i nadále bojovat dále za jejich práva. Tak, dokud, tak dlouho, dokud se nám nepodaří odstranit veškeré překážky. Děkuji. Děkuji. Nyní stanoviska politických skupin za EPP pan Šváb na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, jsem také velice rád, že se podařilo, abychom ze přeshraničně zohlednili požadavky na bezbariérnost, neboť v Evropě je mnoho lidí, kteří mají těžší či méně závazné postižení a i proti i pro ně musí být eh, k dispozici veškeré struktury eh, napříč Evropou a to bezbariérově. To jim nepomůže také nejenom cestovat, po Evropě, ale také to, že budou mít toto vše zajištěno v souladu se spoluprácí se všemi provozovateli infrastruktury. Já si myslím, že rámec, který vytváříme, jde vstříc lidem s postižením a zároveň, a to je to pozitivní, vedle toho, toho důležitého sociálního úspěchu se nám podařilo také dosáhnout ekonomického úspěchu, protože tady máme novou pobídku k dalším investicím. Je, myslím, velice dobré, že jsme z oblasti působnosti vyjmuli mikropodniky, nebož zde v zásadě jednotlivé investice by pravděpodobně tak trochu přestřelili, prostě by to nebylo realizovatelné. A dále se nám podařilo do toho zapojit i stavby, Evropský parlament si to přál, ale rada bohužel se postavila proti, takže to bude bod, kterému se bude muset opět vrátit, vrátit v rámci práce na mého parlamentu. Děkuji mnohokrát. Paní Sehnalová, prosím, dvě minuty za SD

Děkuji, Olgo, a nyní za e paní Žitňánská, prosím. Děkuji velmi pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, jsem velice ráda, že tato směrnice, kterou považuji za mimořádně důležitý legislativní návrh směrem k zlepšení života osob s postižením, bude definitivně schválena ještě během působení současného Evropského parlamentu. Od samého počátku jsem podporovala návrh směrnice a prostřednictvím pozměňovacích návrhů spolu s dalšími kolegyněmi, kolegy jsem se snažila návrh vylepšit. Vědnávání na dialogu bohužel změnili změní směrnice a neskrývám jisté zklamání z toho, že výsledek není tak ambiciozní, jak bych si nejen já bývala přála ale zejména, jak by bylo potřebné pro každodenní život osob s postižením. Dnešním dnem ale nic nekončí, právě naopak. Věřím, že snahy o lepší přítomnost zboží a služeb a snahy o odstraňování bariéry ve fyzickém prostředí či v dopravě budou parlament pokračovat nejen zde v Evropském parlamentu, ale zejména a především v členských státech. Děkuji. Děkuji. Pan Šoltes na minutu gospod predsedujoči več kot osemdeset milijonov evropejcev je. Děkuji, pane předsedo. Více než 80 milionů Evropanů velice dlouho čekalo na tento velice potřebný akt. Já bych na začátku chtěl poděkovat panu zpravodaji a rád bych řekl, že tento akt je velice potřebný také proto, že eh, zlehčuje přístup pro osoby s postižením, také pro seniory, k zbožím a službám, což je prvním krokem. A tento dokument, tato směrnice, sice v sobě nemá vše, co jsme očekávali, mnoho věcí toho otevřených, znamená, co se týká životního prostředí a některých dalších věcí, které jsou potřebné, ale je to začátek. Začátek celého procesu, kde ukážeme, že i Evropský parlament chápe potřeby občanů a vnímá potřebu toho, že je třeba zůstat inkluzivní společností pro všechny. Děkuji. Vyslechli jsme si názory politických skupin, nyní jednotliví řečníci, pan Koch na minutu 30. Milé kolegyně, milí kolegové, když jsem před 25 lety začal zde pracovat v Evropském parlamentu, tak lidé s postiženími, s specifickými potřebami nehráli vůbec žádnou roli. Prostě byli neviditelní. Což bylo také tím, že to nebyla vůbec žádná snaha eh, o postavení sociálního pilíře. Tento nedostatek je nyní s konečnou platností odstraněn. Eh, obyvatelstvo stárne a proto se předpokládá, že v roce 2020 bude existovat asi 120 milionů osob v EU, které budou mít četná, postižený, lehká či závaznější. Takže ta současná práva se týká nás všech, ne pouze těch 80 milionů Evropanů s postižením. Co se týče želnice, autobusů, a lodě tady už máme e, evropské právní předpisy, které se věnují osobám s omezenou mobilitou. Nová pravidla, stávající pravidla neruší, spíše je doplňují a já to velice vítám. Je zde potřeba, abychom to doplnili, neboť například interaktivní samoobslužné terminály v letadlech, letištích, železničních a tak dále. Nadále stále nejsou bezbariérové. To se také týká poskytování cestovních informací v aktuálním čase. Jsem velice rád, že tady máme strategii v tom smyslu, že osoba s postižením stejně jako každý jiný musí mít možnost využít uh, číslo 112, které zachraňuje životy. Ta zpráva je dobrým krokem, dobrým směrem, která podpoří eh, autonomní život osob s postižením, což je naše společný úkol, na kterém budeme muset všichni společně pracovat i v budoucnosti. Já to neříkám pouze jako spoluzakladatel mezi skupiny pro disability, tedy pro osoby s postižením, ale říkám to ze svého plného osobního přesvědčení. Děkuji vám mnohokrát a není pan Dandy na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedající, vážení kolegové. Evropský akt přístupnosti eh, přinese hmatatelný přínos pro 80 milionů postižených v Evropě eh, nebo lidí, kteří mají funkční omezení počítače, mobily, bankovní služby. To vše by mělo respektovat požadavek na přístupnost. Tyto požadavky by měly být harmonizovány v celé Evropě. U online nakupování, u bankovních služeb nebo u jednotné tisňové linky. Zde všude budou zajištěny podmínky přístupu Eh, pro všechny za stejnou cenu ve stejné situaci. Pochopitelně eh, příliš dlouho trvalo, než se přijaly tyto normy a v tomto smyslu postoj parlamentu eh, určitě byl eh, lepší než to, co nakonec bylo výsledkem trialogu. Nicméně směrnice o přístupnosti potvrzuje, že může být eh, Evropa, která bude spravedlivější a která zajistí základní práva osob, která potřebují ochranu. Děkuji, pane Danty, a nyní paní Pěty Kajnen, minuta 30. Tämä on merkittävä askel yli 10. Děkuji Toto je velice významný krok směrem vpřed. Po deseti letech vyjednávání, po desetiletém boji za práva, základní práva osob, za práva osob s postižením, což jsou také základní práva. Ale toto je skutečně pouze ten první krok. Musíme vytvořit prostředí, které bude mít integrační charakter. Tím mám na mysli také stavby, jejich okolí, veškeré zboží, veškeré produkty a samozřejmě celé digitální prostředí, digitální služby. Digitální služby by mohly eventuálně vést tomu, že velká část osob bude podléhat diskriminaci, také osoby s postižením a seniori pro ně eventuálně by digitalizace mohla skutečně znamenat diskriminaci. Proto musíme zapojit do digitální oblasti veškeré možné skupiny uživatelů, a to již ve fázi designu produktů a služeb. Tento proces designu by měl mít integraci integrativní charakter, nezávisle na to, zda to omezení je v oblasti zraku, sluchu, mobility, paměti či v oblasti kognitivních schopností. Dlužíme to všem lidem a musíme eh, vykročit eh, velice odvážně vpřed. Děkuji. Děkuji, nyní catch the eye. Paní Stevens má slovo na minutu. Er pane předsedající kolegové asi 80 milionů osob eh, s postižením žije v Evropě a vše, co zdokonaluje produkty a služby, je krokem před a přínosem pro tyto osoby v Evropě. A proto jsem velmi potěšena, že přístupnost eh, výrobku a služeb se podařilo dotáhnout do konce, ale není to dostatečné ve srovnání s se Spojenými státy Evropská unie zaostává, pokud je o přístupnost. Američané s postižením a zákon, který se tedy jich týkal, znamená skutečnou revoluci. A soukromé firmy také musí zajistit přístupnost a to je považováno za příležitost a ne za povinnost. A takový přístup v Evropě zatím chybí. A z tohoto důvodu osoby s postižením čelí překážkám, které by už neměly existovat. A to znamená, že ten potenciál není správně využit a to je ostuda. Pan Eterič, prosím, na jednu minutu. Za každou cenu musíme zlepšit přístupnost proto, aby osoby mohly používat výrobky a služby, zejména osoby s postižením. Ale možná taková legislativa od zhora dolů není ideální. Ale kdyby se dohodli výrobci, kteří jsou blíže k zákazníkům, tak to by možná bylo efektivnější. A také chci upozornit na jednu věc, kterou řekl komisař, že vždy se mi z toho dělá nevolno. Odolnost vůči budoucnosti je, je to možné a je to my, myšlenka, kdy se snažíme například zabránit přílivu, ale prostě měli bychom být pružní, měli bychom umožnit podnikům, aby mohli reagovat na trh. A do, vy vlastně do, do, dosáhnete negativního účinku místo pozitivního. Ano, buďme aktivní, ale nepospojil špatně. Pan Marias. Ano, jak už bylo řečeno, 80 milionů osob s postižením v Evropské unii žije. Bohužel 150 milionů osob, které jsou staršího věku a je třeba vážných opatření, aby existovala naprostá přístupnost u výrobku a služeb. Musíme pochopit, že mnoho lidí se těžko podílí na sociálním a politickém životě v Evropě a proto potřebujeme konkrétní opatření. Zaznívá mnoho stížností. My jsme v petičním výboru dostali stížnosti od tisíců evropských občanů. A měli bychom dodržovat následující pravidlo. Nebudeme financovat žádná, žádné stavby, kde nebude existovat úplná přístupnost. To by mělo být základním kritériem pro přijímání financování. Děkuji paní Bilbao Barandika na minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane komisaři, já bych chtěla vřele poblahopřát kolegovi Lekegardovi, Gardovi protože s ohledem na restriktivní postoj rady, obvyklý restriktivní postoj, přispěl k dosažení eh, co možná nejlepšího výsledku. Jedná se o více než 100 milionů Evropanů, kteří trpí nějakým postižením. Nová směrnice zajistí, že v celé EU se budou stejně plnit požadavky plynoucí z umluvy eh, OSN o osobách s postižením. Mělo by se to promítnout v dopravě a v mnoha základních eh, službách. Mělo by dojít také ke zlepšení poskytování finančních služeb, bankovních terminálů, elektronických knih a podobně. Dalším, eh, dalším velkým výdobytkem je poskytování eh, služeb přes tísněvou linku 112 pro postižené. Samozřejmě stále ještě chybí například eh, poskytování turistických služeb, turistických letovicích. Já doufám, že tato situace se zlepší, abychom opravdu měli vůdčí eh, úlohu ve světě v ochraně lidí s postižením. Děkuji. To bylo poslední vystoupení a nyní tedy reakce pana komisaře Mimice, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně. Dospěli jsme velmi daleko, abychom dosáhli tohoto výsledku jednání mezi parlamentem, komisí a radou byla velmi náročná, abychom dosáhli schody. A vím velmi dobře, že řada z vás by uvítala, aby více oblastí bylo pokryto a aby v některých směrech byla dohoda ambicioznější a návrh komise byl ambicioznější, takže dokážu vaše stezky pochopit, ale dokonalé, někdy nepřítelem dobrého. A musíme vidět podstatný pokrok, kterého dosáhneme a kterého budeme dosávat do budoucnosti. Přístupnost řady každodenních služeb a výrobků bude pocitována všemi v každodenním životě. Každý by měl mít užitek z digitální revoluce. Nikdo by neměl stát stranou, když se mění naše společnost. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tyto změny na požadavky na přístupnost jsou tak evidentně pozitivní a nezbytné, že lidé budou brzy říkat, proč jsme to neměli dříve. Vyzývám vás, abyste podpořili tuto zprávu. Děkuji komisaři a nyní má slovo zpravodaj pan Lokegard. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se účastnili rozpravy. Já jsem dobře poslouchal a dobře jsem si poznamenal, co se tu řeklo a děkuji vám za vše, co zaznělo. Vidím, že si vážíte výsledku. Když se hovoří o politice, je to vždy sklenice, která je z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. Záleží na pohledu na výsledek. A tady je to sklenice, která je z poloviny plná. Výsledek je dobrý a někdy nám snaha o vyšší cíle brání v postupu vpřed. Teď jsme v situaci, kdy budeme postupovat vpřed. Existovalo po dobu deseti let status quo, osoby s postižením neměly místo ve společnosti, ale teď se věci změnily. A je to skutečně důležité. Osoby, které jsou postižené, jsou občany majícími stejná práva jako ostatní. A jsme v situaci, kdy můžeme nabídnout 80 a více milionům lidí přístup k službám a výrobkům. Já jsem slyšel jednotlivé řečníky a slyšel jsem, že je třeba dosáhnout ještě více a budeme pokračovat. Ale neříkám, že bych byl stoprocentně spokojen, ale musíme pokračovat a pokračovat budeme spolu s komisí. Ale je to jenom začátek. Děkuji, děkuji za tento výsledek a věřím, že budete hlasovat pro zprávu zítra. Děkuji zpravodaji, blahopřejeme k vaší práci. Tím končí rozprava. Děkuji panu komisaři Mimicovi za to, že byl s námi dnes večer a hlasování proběhne zítra. A nyní tedy na pořadu jednání máme prohlášení Rady a komise naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnici o boji proti praní peněz. Vítám paní komisařku Jourovou a dávám slovo za hradu paní ministrině Čot. Prosím, máte slovo. Zastaneme Vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně, nejprve bych chtěla poděkovat eh, panu předsedovi Tajanimu. Promiňte, zdá se, že mám špatný dokument. Yes, yes, yes, I know it. Sorry, sorry. Sorry. No, no, no. thank you asta sorry president Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, paní komisařko, děkuji, že jste pozvali předsednictví eh, do této rozpravy. Nejprve bych chtěla velice jasně říci, že Rada rozhodně se eh, angažuje v boji proti praní špinavých eh, peněz a financování terorismu. To je zcela nepochybné předsednictví a rada jako celek plně souhlasí s naléhavostí a s eh, angažovaností parlamentu a komise při řešení této otázky. A eh, parlament, rada a komise společně úzce spolupracovali v posledních letech na společném úkolu zavést eh, skutečný režim boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Především jsme posílili pravidla v EU, kdy v roce 2019 byly provedeny poslední změny ve směrnici proti praní špinavých peněz, co je příklad takové dobré spolupráce. Samozřejmě potřebujeme další pokrok v společném boji. A nyní tedy přejdu přímo k tématu. Rada Eh, vyjádřila námitky proti aktu přenesené pravomoci komise, kde jsou tedy rizikové země s velkými nedostatky. Eh, tato námitka neznamená, že by seznam nebyl důležitou součástí probíhající práce, právě naopak. Ale eh, abychom dosáhli plného dopadu tohoto nástroje a zajistili jeho kvalitu, tak ten seznam musí vniknout řádným postupem. A to jsme také uvedli v prohlášení rady. My si myslíme, že eh, má-li být zaveden silný a efektivní nástroj, tak je třeba, aby návrh komise také byl vyhotoven transparentním způsobem a musí tedy vybídnout dotčené země k rozhodným opatřením. Rada tedy vyzývá eh, k tomu, aby byl seznam vyhotoven v souladu s pátou směrnicí o praní špinavých peněz a aby skutečně vedl k posílení tohoto boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vážení poslanci a poslankyně, my rozhodně chceme posilovat to spolupráci mezi institucemi a také děláme pokrok v dalších oblastech. V tomto boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. A já doufám, že se nám podaří dokončit jednání eh, o důležitém legislativním textu, který se týká praní špinavých peněz a je to součástí balíčku finančního dohledu. Členské státy, ale i Evropský parlament přikládají velký význam tom, tomu tématu. Rada v prosinci se dohodla na akčním plánu o praní špinavých peněz, eh, tak abychom zlepšili současný systém a také eh, monitorujeme vývoj v této oblasti. Dámy a pánové, těším se na vaše názory a na názory paní komisařky a těším se také na další úzkou spolupráci s vámi všemi. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji. Další bod je prohlášení o nalévosti vypracování černé listiny EU třetích zemí v soudu se směrnicí o proti praní špinavých peněz. A za má slovo paní Sjot. Pan předseda se omlouvá. Slovo má paní komisařka Jourová. Pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslan, poslance, děkuji za uspořádání této rozpravy na, na to důležité téma. Děkuji radě za vyjádření ve smyslu naléhavosti této otázky. Po každém teroristickém útoku slyšíme vášnivé projevy o tom, jak musíme efektivně bojovat s terorismem. Po každém bankovním skandálu slyšíme ještě více projevů, že musíme učinit náš finanční sektor zdravější. O to se snažíme také cestou vysokorizikových třetích zemí. A my jsme to udělali podle metodiky, která byla schválena a konzultována zcela transparentně. A proto Začnu tím, že vyjádřím hlubokou lítost, že rada zamítla tento seznam, protože kdybychom měli takový seznam, tak bychom byli schopni začít okamžitě s efektivním bojem. Jak víte, výbor IMCO a já jsem učinila z boje s praním, proti praní špiných peněz a financování terorismu jednou ze svých priorit. A v posledních letech jsme byli svědky řady teroristických útoků v Evropě. A také jsme zaznamenali skandály praní špinavých peněz, kdy zločinci zneužívali náš finanční systém a spolu s vámi jsme neunavně pracovali, aby naše pravidla a naše systém byl odolnější vůči finančnímu zločinu, který poškozuje naše společnosti a naše občany. Dvakrát jsme aktualizovali směrnici proti praní špinavých peněz. Také jsme dočasně schválili novou směrnici o využití finančních informací orgány, které působí represivně. A v současnosti jsme v poslední fázi jednání o reformě Evropského bankovního orgánu, který bude mít významnou roli v dohledu nad finančním sektorem a bude zajišťovat, aby tato pravidla byla řádně uplatňována v celé Evropě. Delegované nařízení schválené komisí 13. února v zájmu identifikace třetích zemí, kde jsou strategické nedostatky v boji proti praní z peněz a protiteroristických strukturách jsou dalším krokem k lepší ochraně Evropské unie před praním špinavých peněz a financování terorismu. Bohužel toto opatření nevstoupí v platnost z důvodu, který jsem uvedla na samém začátku. Rada využila své právo a zamítla 7. března tento akt přenesené působnosti. Jak už jsem řekla, jsem zklamána rozhodnutím rady a lituji, že tato otázka nebyla projednána na politické úrovni v radě. Nebyla projednána ministry vnitra a spravedlnosti minulý týden ani ministry financí v rámci ECOFINu v Bruselu dnes. Pátá směrnice proti praní špinavých peněz byla na základě rozhodnutí parlamentu a rady doplňkem právních kritérií pro finanční, pro skupinu proti boj pro boj proti praní špinavých peněz. A tato skupina je aktivní. My jsme aktivním zakladatelem této pracovní skupiny a musíme brát v úvahu výsledky její práce ale přesto musíme podniknout další kroky, abychom chránili integritu finančního systému EU na základě kritérií proti praní špinavých peněz, na základě due diligence a ve světle zkušeností, které zahrnují i ponaučení ze skandálu Panama Papers, my, Evropský parlament a Rada, jsme společně rozhodli, že doplníme pravidla o transparentnosti pro struktury vlastnictví. A to jde nad rámec pravidel finanční task force. Takže nemůžeme pouze opakovat eh, kroky, které činí tato skupina. Máme povinnosti podle současných pravidel o boji proti praní špinavých peněz, abychom nezávisle hodnotili a abychom připravili samostatný seznam komise provedla pečlivé hodnocení vycházející ze solidní metodiky. Spolu s experty z členských států byly konzultovány i členské státy o samotné metodice, která navazuje na kritéria ve směrnici. Komise rovněž jednala s třetími zeměmi a to bezprostředně poté, co kolegium komisařů schválilo předběžná zjištění 23. ledna 2019 při plném dodržení práva třetí země, aby byla slyšena. Komise si stojí za svým hodnocením a proto budeme pokračovat v jednáních s třetími zeměmi a budeme je povzbuzovat, aby řešili své nedostatky v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. A neuvádíme třetí země bez opodstatnění. Je to v zájmu finančního systému EU a jsem připravena s vámi jednat i s radou na politické úrovni, abychom projednali postup před. Naším cílem je plnit naše právní povinnosti v rámci směrnice proti praní špinavých peněz. A je to společná odpovědnost institucí EU, aby chránili občany a finanční systém EU proti hrozbám praní špinavých peněz a financování terorismu. Pokud je o načasování, požádal jsem kolegium, abych měl možnost dokončit další seznám ještě během našeho mandátu a chci s čistým stolem ukončit svůj mandát. A abych to mohla udělat, musím ještě jednou zdůraznit, že spolehám na vaši podporu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní komisářko, a nyní se dostáváme za, k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Za politickou skupinu Evropskou stranu Lidová dostává slovo na dvě minuty pan Ferber. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Eh, děkuji také vážené zástupně rady. Všichni se shodneme na tom, že boji proti praní peněz potřebujeme černý seznam, který přiměje třetí země, aby se chovali lépe a to důvěrhodným způsobem. My, jakožto Evropský parlament, jsme odmítli delegované akty, které se týkaly již té předešlé černé listiny. A je nám líto komise, protože on nestačí pouze skopírovat listinu Financial Action Tax, ale jde o to vytvořit vlastní černý seznam. To bylo to, co jsme vždy my požadovali. Ten systém jistě není perfektní, můžeme si položit otázku, proč země jakožto Rusko stále ještě nebyla zahrnuta do tohoto seznamu. A ta také samozřejmě rada jmenovala určité procedurální aspekty, které, o kterých musíme hovořit, o to, jak se tedy země dostane na seznam a jak z něj může být vyjmuta. Přesto mám pocit, že důvod odmítnutí seznamu ze strany rady nebyl formální, pouze, že tam byly ještě další úvahy, které hrály roli a které vlastně s tím obsahem, s tím vlastním předmětem vůbec nesouvisely. Někdy slíkáme, že tu či onu třetí zemi nemůžeme dát na seznam, protože je to důležitý spojenec. Pokud se jak si mm, budeme jít v duchu této argumentace, tak ten seznam nebude vůbec důvěryhodný, protože v podstatě pak bude třetímu státu jasné, že musí pouze intenzivně lobovat u EU a pak se dostane se seznamu pryč, no až, se to, až to vejde všeobecně beznámo, vztah ta lista bude bezubý, listina bude bez tygr. Což my ale nechceme, neboť my chceme zajistit, aby Finanční sektor nesloužil prání peněz, terorismu či e, účelům organizované kriminality. Není možné, abychom na jedné straně budovali evropský bankovní dohled a dávali jim nové pravomoci v oblasti praní pojetí špinavým penězům a na druhé straně tady nechávali otevřenou bránu, otevřené dveře těmto fenoménům, protože nejsme schopni se dohodnout na seznamu. Proto pozbuzují komise, aby co možná nejdříve přišla s novým návrhem a apeluji na radu, aby pak s tímto seznamem souhlasila. Děkuji. Děkuji. Jménem eh, politické skupiny SAD má paní, eh, slovo paní Gomež mnohokrát. Máme tady strategická selhání braní proti piracím peněz a daňovým únikům. Je tedy důležité, abychom také zahodnili hodnocení GFI. Co tedy dělat? parlament v rámci směrnice proti praní špinavých peněz a dalším fenoménům, je tady nutno bojovat s daňovou kriminalitou, která je z offshore uvnitř EU a mimo EU. Komise toto tedy pochopila, parlament zatleskal a rada to zničila. Ještě jednou, tady byla nedostatečná transparentnost, není tady tedy vůle postupovat proti organizovanému zločinu i terorismu. Blokují to členské státy, Jde to tedy proti naší společné bezpečnosti. A nemůžeme tedy říkat, že Brusel za to může. Ne, Brusel to není. Kdo tady dělá ty překážky? Kdo je populistický? Kdo vlastně e, nedostal odpovědnosti vůči občanům? To je rada. Je to tedy každá jednotlivá vláda všech členských zemů, kteří kvůli svým vlastním zájmům, až jsou to osobní nebo Například proto, že chtějí chránit Saudskou Arabii nebo že chtějí dokonce chránit Trumpovou administrativu. Paní komisařko, já vám blahopřeji za vaši odhodlanost a za to, že jste velice odolná v této věci a musím vám říct, že máte veškerou naši podporu. Děkuji. Děkuji. Nyní za skupinu EKR pan Paket na jednu minutu. Děkuji vám. Evropa připravila nový seznam. Eh, komise eh, odvedla svou práci dobře. Evropský parlament před dvěma týdny také přišel se seznamem eh, daňových rájů a byla tam dokonce zahrnuta Belgie bez jakýchkoliv důvodů. Teď je tady nový seznam a je třeba, aby eh, banky eh, sledovaly eh, transakce, které pocházejí od majitelů účtů z těchto zemí. Já si myslím, že je důležité bojovat proti finančním podvodům. My a naše strana mm, máme na tom velký zájem, dělali jsme to v posledních letech a budeme to dělat i nadále. Děkuji. Nyní pan Torvalc za ALDE má slovo. herr talman! Děkuji vám. Vážený pane předsedající, já jsem se na ten seznam díval, bylo to velice zajímavé čtení. Proč? Protože už eh, se o tom nějaký čas eh, hovoří eh, Už před šesti lety se o tom mluvilo poprvé, pokud se nemýlím, vznikaly různé seznamy, nikdy se to nepodařilo pořádně uspořádat. A teď, když se podívám na ten seznam a říká se, no proč tam je tahle země a ne jiná, tak mě to překvapuje ještě více. Viděli jsme eh, velké množství finančních skandálů a je to vždy podle stejného vzoru. Možná ti, kteří napsali eh, tento seznam, neznají dostatečně eh, ruský systém. Já jsem v Rusku strávil 6 let a jsem překvapen, že eh, tento problém zde nebyl více zohledněn. Neustále dochází k organizovaným krádežím Eh, ze strany Ruska. Když se na to podíváte, eh, ve všech finančních skandálech se vyne tato červená niť. A já vidím, že Rusko na tomto seznamu není. Znamená to, že opravdu vážně vás toto nenapadlo, že jste o tom neuvažovali? Eh, peníze se stále vracejí, ale problémem je to, že nevěnujeme větší pozornost situaci v Rusku. Lidé pak kvůli tomu nám nevěří a my musíme si zjednat jejich důvěru a skutečně eh, důvěryhodně jednat eh, na mezinárodní scéně. Je třeba, aby občané toto pochopili a aby viděli, že skutečně bojujeme proti praní špinavých peněz a že jsme proti finančním a daňovým rájům. Děkuji. A nyní za, za zelené Pan Giegold má slovo. Pane předsedo. Co zde proběhlo během posledních dnů, je skutečně <laughs> něco úplně šíleného. Eh, musíme zcela jasně radě říci, že máme eh, metodiku, kterou jsme společně odhlasovali, komise na to upozornila a celé měsíce nedošlo k žádným námitkám vůči té metodice. A pak, když, ta lista, eh, když ten seznam eh, byl zveřejňován pomalu nebo vešel bez známnost, tak tady byly masivní intervence ze strany Panamy, eh, ze strany odpovědných amerických jurisdikcí a také ze Saudské Arábie. A najednou je tady kritika metody. Ta ovšem není vůbec důvěryhodná. Dodnes žádné hodnocení té země ze strany komise bylo kritizováno těm členskou zemí, e, co se týče obsahu. Spíš oni jsou prostě proti tomu nástroji, proti praní špinavých peněz. A jde o to, jak budeme dále postupovat. A já prosím, nepolevujme. Komise upozornila na to, že pro důležité, jisté důležité země ještě ta analýza nebyla dokončena. Rusko, Azerbajdžán, Spojené arabské emiráty. To jsou země, kde vidíme, že tam panují obrovské problémy. Zcela jasně, nesmíme nyní polevit naše úsilí musíme i nadále jak si probíhat ty zkoušky, ty analýzy. A nepotřebujeme kratší seznam, ale spíš ještě národní, náročnější seznam a komise by měla konečně zhodnotit hodnocení těch zemí, abychom o tom mohli konečně transparentně debatovat, jak si to zaslouží občané naší unie. Děkuji. Děkuji. A nyní za uh, eh, GNG Pankárty. Máme je před sebou jeden z nejvýznamnějších příkladů lo, vlivu lobbyingu na život Evropské unie. Nový proces přípravy z černého seznamu je zlek, není zdaleka dokonalý ignoruje skutečnost, že většina skandálů v oblasti praní špinavých peněz zahrnovaly evropské banky. Nicméně vítáme větší autonomii v procesu. Cíle Námitky rady jsou politicky motivované a zasahují do procesu, který měl být nezávislý. Jsem zemna znepokojen tím, že obhajoba Saudské Arábie a Spojených států evropskými vládami jsou výsledkem úzkých vztahů a lobování ze strany Spojených států a Saudské Arábie. Nepotřebujeme naléhavě černý seznam, ale potřebujeme i mechanismy, které by bránily lobování ze strany firem a které ohrožují veřejný zájem a brání transparentnosti při tomto procesu lobování. Děkuji. Za EFDD slova má pan Kober na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Socialisté v EU jsou posedlí praním špinavých peněz. Bojí se, že zdalen, při duše by mohla vydělat jeden cent navíc. A nějaké moudré stvoření bude vždy schopno obcházet daně. Tak to prostě je. Měli bychom, snažíme se to minimalizovat bez panem království a pokračovat dál. Je lepší, než křižovat každého podnikatele, který vytváří pracovní místa a snažit se svazovat jeho podnikání bezcílným bezcílnou snahou o boj proti praní špinavých peněz. Lidé vytvářejí pracovní místa a bohatství. A Spojené království není tak neurotické a máme nižší nezaměstnanost. It, Itálie má mnohem vyšší zaměstnanost a tvorba pracovních míst skrze omezování byrokracie a nikoli jejím navyšování bude užitečnější pro evropské občany. A bude to lepší než rozpoutávání přeboru v závistivosti mezi Evropany. A to bude, bude lepší zaměstnávat spolu s ostatní Evropany. A mezi tím Evropská investiční banka, bankéři budou imunní ve Spojeném království i po Brexitu. I po Brexitu. To je skandální. To je pokrytectví. Jedno pravidlo praví, platí pro Evropskou unii a druhé pro ostatní. Děkuji za ENF. Slovo má pan Borgézio. Děkuji. Toto je opravdu působivá podívaná tato hra mezi zeměmi, je to jako hra v karty, kdy se každý snaží trochu eh, blufovat a ukazuje to, eh, jak nejasně postupují evropské instituce v tak vážné věci. Eh, připomínám, jak naše výbory Eh, slyšeli vystoupení ženevské protidrogové eh, předsedkyně ženevské protidrogové skupiny, eh, ta upozorňovala na to, že právě všechny peníze z drog jsou prány v oficiálních bankách. Pak tady je také problematika různých offshoreových rájů. Jak může Evropská unie přejmout jasná opatření vůči zemím, které vlastně souhlasí s praním špinavých peněz a umožňují tak získávat peníze teroristům a zločincům. To je hlavní eh, problém. Já bych chtěl upozornit zástupkyni komise, že pátá směrnice eh, hovoří o skutečných vlastnících eh, a Například v Lucembursku, eh, bohužel eh, do toho vstupuje pan předseda, takže řečníkovi není rozumět. V našich zemích Evropské unie a, a řečník byl definitivně přerušen. Eh, nyní vystoupí další zástupci a prosím dodržujte svou řečnickou dobu už máme trochu spoždění oproti programu a pan Rosaty má slovo na minutu 30. Děkuji. Já bych nejprve chtěl poděkovat paní komisařce Jourové za to, že evropským občanům poskytla to, po čem už dlouho voláme, skutečný evropský seznam zemí, které eh, umožňují praní špinavých peněz. Komise postupovala podle své metodiky a své vlastního hodnocení a já bych vás chtěl pochválit, paní komisařko, za tuto iniciativu. Zároveň bych chtěl říci kolegům, že spolu s mou politickou skupinou velice litujeme, že Rada oficiálně podala námitku vůči tomuto aktu v přenesené pravomoci. Je to velice nešťastné, protože identifikace nespolupracujících jurisdikcí je důležitou složkou našeho boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. A jen těžko lze pochopit tyto obstrukce ze strany Rady. Nicméně já tedy vítám novou metodiku, ale očekávám komisi, že eh, také zapracuje do textu například i zjištění eh, výboru tax tohoto parlamentu, zejména pokud jde o Rusko a jeho úlohu. Eh, vlastně všechny velké skandály v oblasti praní špinavých peněz byly napojeny na ruské peníze nebo na ruské jednotlivce. Evropští občané očekávají, že budeme jednat a že budeme ambiciozní v oblasti praní e, špinavých peněz a proto, paní komisařko, pokračujte ve své práci a připravte nový akt přenesené pravomoci v této věci. Děkuji. Děkuji a nyní pan López Aguilar má slovo. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko. Jourová. Během tohoto volebního období jsme už několikrát vyjádřili politování nad tím, že Rada systematicky blokuje některé velice důležité legislativní texty. Když se podíváme na výsledky v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, tak ten výsledek není zanedbatelný, nemůžeme ho podceňovat. Máme pátou směrnici proti praní špinavých peněz, byla schválena, bude platit v celé Evropské unii a máme také směrnici o trestním právu, což je velice důležitý nástroj pro zbližování trestních eh, právních systémů a také se posiluje úloha tohoto eh, parlamentu. Naše socialistická skupina všechny tyto iniciativy podpořila ve výboru TAX 3, ve výboru pro panamské dokumenty a teď komise musí odolat tlakům eh, eh, rady, která se snaží rozmělnit seznam zemí, eh, které jsou podezřelé z těchto nepřijatelných praktik. A já si myslím, že komise musí postupovat nadále velice tvrdě a rozhodně. Eh, a připomínám to právě v dnešní den, eh, kdy připomínáme 15 let od eh, velkých atentátů ve Španělsku, kdy zahynul vůbec největší počet lidí teroristických útoků v EU, takže je třeba opravdu být nadále rozhodný, paní komisařko. Děkuji. Děkuji a nyní paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo buď eh, bude eh, paní, buď paní ministraně rozumí všem jazykům, anebo eh, neposlouchá naši rozpravu. 28 členských států je znepokojeno tímto jevem. Komise o tom vyjednávala dvakrát a já jsem byla spravodajkou proti finančo, financování terorismu a proboj s praním špinavých peněz. A se nám říká, že jsme nepostupovali dosti rychle po útocích na Charlie Hebdo a Bataclanu. A parlament je není velmi překvapen tím, že komise dělá přesně to, co je potřeba. A, ale vy přicházíte s argumenty, že my nerozumíme tomu postupu. Možná byste měla vysvětlit přesně, o co běží se Saudskou Arábií a Panamou a proč ty země nejsou na seznamu. Pan Urban Krespo. Děkuji. Pane předsedající, během tohoto volebního